Milí kolegové, myslím si, že v tuto chvíli už můžeme zahájit naše jednání a začneme prvním bodem našeho jednání a tím je schválení našeho pořadu jednání. Tudíž pokud všichni s tímto návrhem souhlasíte, nejsou zde pozměňovací návrhy, tak bychom mohli schválit tento pořad jednání. Ano, dále různé připomínky předsedy a další eh, otázky týkající se Evropské agentury pro chemické látky. A vše máte ve svých složkách, co se týče jazykového režimu, tak máme tlumočení do 13 jazyků a samozřejmě víte, že všechny ty dokumenty jsou také k dispozici v elektronické podobě a toto jednání je přenášeno živě internetem. Dále, co se týče bodu 3, tak všechna doporučení koordinátorů byla již dána k dispozici v elektronické podobě. Pokud souhlasíte, tak to můžeme schválit. Ano, co se týče schválení eh, protokolu zápisu z 12. a 13. října 2015, tak pokud v tuto chvíli nemá nikdo žádné připomínky, můžeme tento zápis, tyto zápisy schválit. A dostáváme se k bodu číslo 5. Tady musím informovat členy výboru o tom, jak probíhá v tuto chvíli interinstitucionální trialog, který se týká zdravotnických prostředků. A v tuto chvíli tady máme dvě hlavní témata. Hovoříme tady o těch prostředcích, které představují nejvyšší eh, riziko. Hovoříme o kompromisech ke kapitole číslo 7 a co se týče kompromisu Evropského parlamentu, tak ten se snaží nějakým způsobem přemostit tedy ty dva již existující návrhy a chce vycházet tedy z, pří, z studie různých jednotlivých případů. A co se týče tedy kapitoly číslo 7, tak tady zůstává otevřených pouze jen velmi málo méně důležitých otázek. No ale co se týče dalšího dialogu, tak tady zůstává pouze několik otevřených otázek, které vyplývají z těch předcházejících triologů. A e, další tedy, tedy jednání proběhlo 2.12. a Koreper také schválil kompromisní návrhy. A samozřejmě v tuto chvíli tady máme také předpisy týkající se právě krmiv a potravin a to je tedy další e, trialog, který probíhá, jde o druhý e, trialog, který proběhl 1. prosince a tady ty nejdůležitější věci jsou právě e, aktiv přenesené pravomoci které se týkají některých z, z ustanovení, která, tady je třeba ještě projednat na dalších trialogů. Třetí trialog se bude konat 16. prosince. Také tady máme další trialog, který se týká spalovacích eh, motorů a také nesilničních pojízdních strojů tak tady ty, ten návrh, který jsme obdrželi od rady, byl schválen Evropským eh, parlamentem a jde tady o záležitosti, které se týkají právě mm, malých eh, výrobců. Eh, Spolu zákonodárci se po názoru rozhodli, že v záležitosti týkající se motorů NRR budou projednány později a že budeme také čekat na nové návrhy rady. Technické jednání se odehraje 10. prosince a to s cílem prodiskutovat všechny otevřené otázky. A další finální trialog by měl se odehrát 13. ledna. A v tuto chvíli můžeme tedy přejít hned k bodu jednání číslo 6 a jde tady o výhradu k pravidlu 106 a v tuto chvíli tady Můžeme hovořit o výhradách, které přišly od různých eh, politických uskupení, od ALDE, GUE, NGL, SD, e, FDD. A já bych v tuto chvíli předal tedy slovo těm hlavním osobám. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dnes musíme hlasovat ohledně tohoto textu, kde se jedná o testovací test RDE. Já myslím, že my jsme víceméně všichni zajedno v tom, že potřebujeme test, který bude odpovídat podmínkám eh, provozního řízení a bude také prováděn eh, na silnicích. A co se týče flexibility tak eh, ty dosavadní testy neposkytují eh, tuto flexibilitu. Máme tady Euro 5 a Euro 6. Bylo to 2007, eh, 2008, to znamená, už uběhla celá řada let od chvíle, kdy jsme se začali zabývat touto legislativou a všichni jsme bojovali mezi sebou za to, co je nejlepší cesta. A většinou jsme tu legislativu přijali, bylo to Euro 5, 180 mg a 80 gramů na euro 6. To je to, co vstoupilo tento rok v platnost. Nám vždycky leželo na srdci to, aby tyto podmínky byly dodrženy. Samozřejmě to souvisí také s tím, jak jednotliví řidiči řídí, jak tlačí na eh, jaksi plyn a samozřejmě s tím souvisí e, odlišnost těch výfukových plynů. My jsme e, diskutovali s, komisou, s komisí. E, komise nabídla 1,6 faktor a my jsme si říkali, jak to bude do sebe zapadat. A tehdy komise jasně řekla, že vědecky je vše doloženo, všechno bylo propočteno, nové studie toto všechno tedy propočítali. Potom tedy rozhodoval eh, technický výbor, který řekl, že dochází k faktoru 2,1. To znamená, eh, jde tady o obrovské překročení. Tady u této věci nejde jenom o legislativu. Eh, tady můžeme mít různé mění. Někdo řekne, že bychom se měli vrátit k euro 5, jiní říkají euro 6. O co jde? Jde o to, abychom dávali pozor na to, že pokud jsme něco kdysi přijeli, tak se musíme snažit, aby to víceméně odpovídalo tomu, co je tedy v legislativě a co bude tedy implementováno. A tady vlastně eh, máme velké překročení faktoru, který, který byl dohodnut. Já nevím vůbec, jak to mám vysvětlovat. Takže z tohoto důvodu naše eh, politická skupina po intenzivním jednání řekla, tento faktor 2,1 nemůže být z naší strany podpořen a dokonce i ten dlouhodobější faktor, který nebude omezen časem, tak v té dosavadní formě nemůže být podpořen. Já si myslím, že pokud tedy tato námitka bude eh, přijata, tak budeme mít v tom mezidobí eh, čas, a některé signály už máme v tomto smyslu, že budeme moci jednat ještě a že se toto nestane realitou. My potřebujeme reálné podmínky řízení, za reálné podmínky. Eh, to dlužíme lidem venku a mm, takže budeme jako politická skupina eh, tuto námitku, tento požadavek dnes podporovat. Děkuji. A pan Keprandy, prosím. Pan Keprandy. Děkuji, děkuji pane předsedo. My jsme se tomuto tématu v minulosti hodně věnovali, tudíž nebudu hovořit příliš dlouze, ale jen několik základních připomínek v první řadě. Eh, kvalita ovzduší hlavně v městech je opravdu velmi velkým problémem v tuto chvíli. A ve chvíli, kdy hovoříme o automobilech, které vlastně tento problém zapříčinují, ve chvíli, kdy nesplňují, nesplňují ta ty zákonné limity, no tak samozřejmě stojíme před velkým problémem a je to prostě bitva, kterou v podstatě skoro nemůžeme vyhrát, ale my chceme vyhrát, protože kvalita ovzduší je pro nás velmi důležitá. Za druhé, Eh, liberálové mají zásadní důvod, proč s tím nesouhlasí, protože my tady chceme správnou a férovou hospodářskou soutěž, protože tady máme několik automobilových výrobců, kteří splňují ty limity stanovené legislativou. A ve chvíli, kdybychom chtěli něco posouvat, odsouvat, tak hlavně v podstatě v tuto chvíli opět nahráváme do karet těm, výrobcům, kteří doposavat podváděli. To znamená, že tady nebudeme, nebudeme přispívat k, právě k ferové hospodářské soutěži. A pane předsedo, Jde také o správný, férový, demokratický postup, protože ve chvíli, kdy chceme demokratické demokratický proces, tak ten musí vycházet z demokratických pravidel, protože tady nejde ani tak o technickou záležitost, tady jde o velmi, velmi citlivé politické téma a my musíme zajistit, že se budeme držet demokratických pravidel. A dále, co je důležité také pro demokratický proces, to je transparentnost a v tuto chvíli je tady absolutní nedostatek transparentnosti, protože členské státy 28. října neprojevily nějakou vůli k podpoře transparentnosti a já si myslím, že evropští občané mají právo na to, aby věděli, jakým způsobem či jaký postoj zastávají jejich vládní představitelé. E, v tuto chvíli neexistuje žádné ospravedlnění tohoto rozhodnutí. Není tady také nic, z čeho by, nebo na čem by mohla stát eh, ta zodpovědnost, kterou potřebujeme. To znamená, že ano, ano, já souhlasím s tím, bylo řečeno. Děkuji. Děkuji. A za GUE paní Maria Kilonen. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, GUE NGL podporuje tento návrh usnesení. Zastavte, prosím, zastavte, tady máme pro- problém s tlumočením. Ano, máme tady technický problém vycházející z anglické kabiny. Ano, to je normální. Já většinou jsem příčinou uh, eh, problému. Chcete, abych hovořila finsky, nebo mám tady hovořit anglicky, nebo jak mám hovořit? Ne, zkuste to ještě jednou, zkuste. Tak, angličtina funguje v tuto chvíli. Eh, dobře, já už stejně končím. Je. Hyvät puheenjohtaja, hyvät kolegat. Drazí kolegové, takže skupina GUE NGL podporuje tento návrh usnesení. Není možné, abychom jako rozhodující orgán Evropské unie přijali eh, skutečnost, že komise navrhuje pozměňující návrhy nařízení, které jdou zcela proti liteře toho současného textu, současného nařízení. Bohužel komise zde ze široka překračuje svoje kompetence. Opravdu velmi široce, protože začíná měnit eh, faktory, eh, které se týkají emise a povoluje rozdíl mezi laboratorními podmínkami a podmínkami běžného provozu eh, a to po období eh, několika let, takže kdy konečně se podaří zajistit současně platné limity, kdy se nám podaří zajistit hodnoty, které jsou technicky naprosto možné. My požadujeme vypracování nového návrhu protože se jedná o demokratické rozhodování, ale zároveň nám záleží na zdraví, záleží nám na životním prostředí. O to tady jde. Thank you very much, Mr. Děkuji, pan Reikaut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že už tady bylo řečeno hodně, chci jenom zdůraznit eh, pár věcí. Budu pokud, eh, pokud byste dovolili, pokračoval bych anglicky, protože má finština není perfektní. To, co je skutečně důležité, eh, je, že my tady jako legislativci už v roce 2009 eh, jsme se domluvili na eh, pevnějších, přísnějších normách. Šlo o 50 mg na kilometr. To je norma, kde my jsme se jako kolegislativci rozhodli, že tímto směrem půjdeme. A ono to je už řada let, 2008-2009. Pak bylo přijeto rozhodnutí rozhodnutí. Eh, bylo tady šest let na implementaci a zároveň tady bylo řečeno, rozhodnuto, že přijde doba, kdy budou vyvinuty nové testy na emise. Věděli jsme, že tady budou ty nové testy. Pořád můžeme ještě diskutovat, proč tak komisi dlouho trvalo, než ti nové texty, eh, testy vymyslela. Ale prostě bylo řečeno, že budou. V roce 2014 by nové vozy měli již splňovat těch 80 mg za kilometr. Takhle jsme my jako kolegislativci rozhodli. Šlo o první, eh, datum 1. září 2014. 80 mg za kilometr u všech aut nově uvedených na trhu. Ve Spojených státech jsou normy kolem 40 mg na kilometr. V Kalifornii je to 35 mg na kilometr. Jenom pro zajímavost. A některé automobilky již vyrovnávají s těmito normami ve Spojených státech, některé evropské. Takže ti, kteří říkají, že není možné se těmto standardům přiblížit, eh, je eh, třeba přitlačit ke zdi a zeptat se jich, jak to, že to zvládají se svými vozy, které uvádějí na americký trh. Je to prostě technicky proveditelné a e, byl tady pouze ekonomický důvod, proč se automobilky snažily e, uvnitř Evropy e, tlačit na co největší číslo. Nebyly tady žádné technické důvody. A teď jsme v situaci, kdy šéfové státu a vlád se rozhodli rozmělnit ty normy prostřednictvím technického výboru, který by využíval faktor konformity. A tady jsou dvě důležité otázky. Jak to, že je rozhodnuto o nějakém přechodném období v tom smyslu, že nové normy budou platit pouze od roku 2021. To znamená, že čas na implementaci je, byl rozšířen v technickém výboru a my jsme se přitom již před lety rozhodli, že e, to datum by mělo být 1. září 2014. A za druhé, členské státy se rozhodly, že faktor konformity po roce 2021 by měl být 1,5 to znamená, že každý dýzlový motor může e, e, dávat 120 mg na kilometr. E, takže v technickém výboru se teď rozmělňuje standard, který byl přitom schválen legislativci před mnoha lety. My jsme žádali komisi, aby když přichází s návrhem, aby vysvětlila, jak to, že tady najednou může mít delší lhuty pro implementaci a oni řekli, potřebujeme určité, určitou statistickou chybu kvůli novým testům. Ve svém návrhu přišli s takovou formulací a s takovými argumenty, jak by ta statistická chyba vypadala a přišli s faktorem konformity 1,18. Členské státy se politicky rozhodly na 1,5. To je politické rozhodnutí přijaté v technickém výboru. Takže i když z politického hlediska jste, dejme tomu, ve schodě, protože by to bylo zvláštní, protože před lety tomu bylo jinak, to jste ve schodě nebyli, takže i kdybyste politicky s tím souhlasili, tak nemůžete dovolit, aby taková rozhodnutí byla přijímána v technickém výboru, aniž by tam kolegislativci hráli jakoukoliv roli, to znamená, aniž my bychom tam hráli jakoukoliv roli. To je určitý precedent, tady je Evropský parlament obcházen a normy jsou rozmělňovány v technickém výboru. Já mám důvod eh, si myslet, že čili na, řad, na, na pořadí dne, abychom se proti tomuto ohradili a je třeba, aby tady určitě lidé vzali na sebe politickou odpovědnost a pro, e, postavili se proti tomu rozmělňování standardů v technickém výboru. Děkuji a teď je na řadě paní Evy. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s tím, co teď právě zaznělo z úst kolegů. Italská delegace naší e, frakce je pro uznání této námitky a důvody a motivy tady již byly e, vysvětleny, předloženy kolegy. Já chci jenom říct, že zásadní změna e, základního textu, jakým je tento dokument je něco naprosto nepřípustného, jenom proto, že v technickém výboru existují prostě určitá stanoviska, která jsou čistě politická. No, tak ta diskuze musí zůstat na politické úrovni a s těmi novými texty to vypadá tak, že vlastně postupně tady jsou e, dávány určité výhody e, těm znečišťovatelům, těm, kteří vlastně podváděli. A já se domnívám, že je opravdu nutné, aby všechny politické frakce podpořily tuto námitku, o které budeme hlasovat. Děkuji, paní Skedling. Děkuji, pane předsedo. Já mám trochu odlišný, eh, či spíš dost odlišný eh, postoj. Moje frakce toto také nepodepsala. Eh, nesnad, že bych si myslela, že není nutné zlepšit kvalitu vzduchu, jak také zpravodaj řekl. Já jsem zpravodajkou v NAC a mám tohle na paměti. E, tady e, nejde o testy e, a s těmi souhlasím. Chci jenom Eh, připomenout eh, poslankyním a poslancům, co eh, dělají, když tohle odmítnou. Je to vyjádření určitého politického postoje, ano, ale co to všechno znamená? Znamená to, že to spozdí přijetí RDI, e, protože ta dohoda v říjnu představuje co? Představuje určitou dohodu mezi komisí a radou v tom smyslu, že obě Eh, se tedy posunují směrem k RDE. To znamená, že budeme mít skutečné testování, že budeme mít tady testování eh, přímo v terénu. Ta čísla, ano, souhlasím, tady to ještě je třeba prodiskutovat, ale eh, ta zásadní změna je zakotvena právě v této dohodě z technického výboru a já si opravdu myslím, že je důležité, abychom se prostě posunuli, šli ku předu a aby tohle bylo zakotveno, aby to bylo schváleno, aby to bylo eh, prostě platné. A je naprosto možné, eh, nenamítat eh, proti tomuhle tomu postupu, ale pak velice rychle jako výbor jsou také s komisí a s radou E, můžeme postupovat dál. My jsme viděli, že komise je připravena e, vyjednávat. Viděli jsme, co tady bylo na stole. Bylo tady e, vyjádřena vůle dát parlamentu možnost spolurozhodování ohledně konf- faktorů konformity. Takže proč to teď takhle z fleku odmítat? Vidím tam určitou vůli ze strany komise a domnívám se, že toto je prostě něco, co bychom měli uchopit. Můžeme dosáhnout toho, abychom eh, se prostě teď posunuli k RDI. E. Opakuji, pokud tohle odmítneme, tak RDI e nebude, nestane se. A eh, můžeme říkat, že eh, něco chceme od prvnímu dubnu, můžeme to žádat, ale oni nejsou povinni s tím přijít. Takže to může všechno být odloženo o měsíce, o 6 měsíců, o 12 měsíců. A proč toto dělat? Politika je umění možného, je uměním, aby se věci přihodily technologie, aby se staly e, a možná, že tou námitkou, tím odmítnutím se budeme cítit dobře, ale dostaneme to, co opravdu chceme. Pokud se podíváme na rozhodnutí učiněné technickým výborem, pokud se podíváme na ten článek, musím ho teď najít, je to článek 14, Komise bude i nadále revidovat eh, ustanovení testovacích postupů v RDE a eh, zabývat se efektivitou testů u nových vozidel. Stejně bude tak komise výroční zprávou eh, mapovat situaci kolem faktorů konformity a bude se také zabývat dvěma alternativními metodami pro hodnocení emisí. Takže E, to e, jsou prostě e, je to, je to prostě tady celé zakotveno. Pokud se tady komise zavázala, že to bude sledovat, tak my pak můžeme prostě tlačit ke zdi, můžeme jednotlivé věci upozorňovat. A to všechno můžeme dělat, aniž bychom E, prostě šli touto drastickou nukleární opcí, e, odmítnutím všeho, protože to by nás zastavilo na měsíce. Upřímně řečeno, pokud chcete, e, aby výrobci automobilů začali konat, tak tady vlastně bychom udělali něco, co by je zase na měsíce vyřadilo svým způsobem ze hry, co by je jako, co by jim umožnilo nedělat nic. Takže vzhledem k podpoře, kterou máme od dalších frakcí, tak bychom to měli brát jako politická, politický imperativ, přijít s určitou alternativou, dospět k tomu, že budeme mít spolurozhodování ohledně faktorů konformity. Děkuji vám. Děkuji a paní Šerpirík. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, na opgeschrikte zijn door software... Děkuji, děkuji pane předsedo. Zažili jsme ten skandál se softwarem, což bylo pro nás všechny velkým varováním. A v tuto chvíli se chceme ujistit v tom, aby v tuto chvíli nevznikla nějaká obchodní válka, která bude mít jako výsledek velké znevýhodnění pro celou Evropskou unii. To znamená, že my musíme udělat všechno pro to, aby ta nová pravidla vstoupila v platnost už v roce 2016 a ne až v roce 2017, jak bylo navrhováno. Co se týče Spojených států amerických, tak ti mají ty standardy nastavená na trošičku jinak. Ta se týkají i vodní přepravy a oni nás v tuto chvíli kritizují nebo nám vyčítají, že my jsme těmi hlavními znečišťovateli, ale oni jsou v podstatě eh, stejnými provinilci právě ve vodní přepravě. To znamená, v tuto chvíli je třeba se podívat opravdu na ty základní ustanovení nařízení, protože tady hovoříme o 80 gramech na kilometr, což je zcela zásadní bod tohoto nového eh, zařízení. Hovoří se tady také o těch nových standardech po roce 2020. A v tuto chvíli ten navrhovaný postup je špatný. Je to prostě špatné rozhodnutí, protože samozřejmě můžeme hovořit o nějaké odchylce 25%, ale to je špatně, možná 15%, ale 25% je prostě příliš. Co se týče katalyzátoru, ano, katalyzátor si můžete pořídit za nějakých eh, přibližně 90 eh, euro a tím by v podstatě už jste splnili standardy, ale v tuto chvíli hovoříme o emisích při skutečné jízdě, o RDE ale v tuto chvíli uvědomme si, že tady všechno řídí v tuto chvíli pouze a pouze peníze a nám jde přece o víc, protože emise, emise budou mít velký dopad nepouze na průmysl, ale také na zemědělství a my si musíme uvědomit, že to, co nechceme, je nějaké dvojí, nějaký dvojí metr, protože samozřejmě ty zásadní dopady prostě na to, to na zemědělství mít bude. V tuto chvíli ještě těžko můžeme předvídat, jak daleko sáhle tyto dopady budou. Ale já prostě nechci, aby to, na čem se v tuto chvíli dohodli lídři v Paříži, bylo podkopáno. Ano, já bych chtěla omluvit Petr Lízeho, má nějaké jiné povinnosti a chtěla bych mluvit jeho jménem. Myslím si, že tato debata již ukázala, jaká velká potřeba prodiskutovat toto téma tady existuje. A skutečně tu existují určité argumenty, které v konečném efektu sice nemluví ve prospěch eh, tohoto návrhu a EPP tady cítí určitou potřebu toto zlepšit. I my eh, máme dojem, že bychom tady měli mít celkovou politickou diskusi a měli bychom se zaměřit eh, spíše na otázky, než poskytovat hned odpovědi. Tady padl určitý argument ohledně těch horních limitů bylo řečeno, že ekonomické podklady by tady měly být zohledněny. To může sice tak vypadat, ale pravda je, že pokud chceme mít dobře fungující sociální systém, tak bychom věděli, odkud pochází tyto příspěvky. Ty jsou skutečně ekonomické, pochází tedy z producentské sféry, z průmyslu a proto bychom měli být velice opatrní a měli bychom postupovat velice uvážlivě a velice vyváženě. Samozřejmě jde o realistické cíle, to je pro nás velmi důležité a politická skupina EPP potřebuje ještě určitou dobu na diskusi, takže my nebudeme aktivně tuto námitku e, sice podporovat, a budeme se většinově zdržovat, Eh, ale v těch příštích eh, týdnech eh, by tady měly být možnosti toto prodiskutovat, zvláště na pozadí skutečnosti, že se skutečně jedná o určité spoždění, jde o ekonomiku a výrobce, kteří potřebují právní jistotu. Takže tady je otázka, zda tedy objection, tato námitka je skutečně tím správným prostředkem. Možná bychom eh, my se měli tedy většinově zdržet, možná bychom měli vyčkat a ještě toto prodiskutovat. Thank you very much. Děkuji. Paní Dornáno, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vám musím přiznat, že se ocitám ve velmi zvláštní situaci. Na jedné straně tady máme dobrou vůli komise snaží se snížit tu těžkopádnost těch norem, které zatěžují naše výrobce automobilů. Tyto těžkopádné požadavky skutečně vytváří rigidní, složitý systém a představují otevřenou bránu podvodům a obcházení této legislativy. Na druhé straně Metodika komisi nerespektuje demokratický a parlamentní proces tak, jak se to sluší a patří. Já už jsem k tomuto problému hovořila. Komise by neměla zapomínat na to, že zájmy států a jejich ekonomik eh, musí být nadřazeny eh, legislativnímu běsnění. Takže eh, velice jsem podporovala, podporovala bych postupy komise, kde by podporovala transparentnost a demokratické postupy. A z tohoto důvodu naše politická skupina se bude zdržovat během hlasování. Thank you very much. Děkuji. Mm, myslím si, že někdo další se nahlásil o slovo. A ne, ne, prosím, neslyšel jsem si vás, kolegyně, prosím, máte slovo. Já jsem pouze chtěla říct, že já souhlasím s tím, co říkala naše kolegyně Irland, protože pokud budeme hlasovat proti a to z tak emotivních důvodů, to, co se stane, bude pouze to, že to schválení důležitých opatření pouze odsuneme v čase. A jde o opatření, která jsou užitečná a nutná pro ochranu zdraví našich spoluobčanů. Já jsem si tady vyslechla některé argumenty, se kterými nemohu souhlasit, protože ve chvíli, kdybychom se chtěli srovnávat s americkými standardy, tak si myslím, že to je více eh, takové bláznoství, protože my užíváme, používáme maximální standardy, nebo tady ve chvíli, eh, tady v tuto chvíli vlastně srovnáváme dvě naprosto nesrovnatelné věci. Maximální eh, limity a standardy. Já vím, že tady někdo kroutí hlavou a nesouhlasí se mnou, ale já jsem se velmi dobře informovala a mám dobré informace. A v tuto chvíli opravdu srovnáváme dvě naprosto nesrovnatelné věci. V tuto chvíli ale stojíme před důležitým závazkem a to zlepšit kvalitu našeho ovzduší, protože jde o zdraví našich spoluobčanů. Ale samozřejmě, vždy, vždy můžeme ty naše návrhy ještě zlepšit, ale ve chvíli, kdy v tuto chvíli budeme hlasovat proti, tak eh, to bude zcela kontraproduktivní. Půjdeme v podstatě proti tomu, co, čeho chceme dosáhnout. To znamená, že já nevím, jestli se zdržím nebo budu eh, hlasovat proti. Ne, tak ještě tady si další přihlásil svou kolega. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem si chtěl. Um vrátit k tomu, co zde zaznělo. Nikdo tady nezmiňoval ty, eh, ta čísla, o kterých hovoří komise, protože dokud někdo nepřijde jaksi s jasným pádným důvodem, proč bychom měli tedy eh, odsouhlasit nějaké vyšší limity, no tak eh, těžko s tím budeme moci souhlasit. My víme, že ty limity už byly navýšeny. Už jsme slyšeli, že některé z těch limitů jsou ve Spojených státech amerických vyšší a v tuto chvíli také hovoříme o zcela odlišných eh, jaksi procesech a ten interinstitucionální proces, který v tuto chvíli probíhá, v podstatě podkopává pravomoce Evropského parlamentu. Mně přijde opravdu velmi ironické, že se vlastně eh, to rozhodnutí přijalo ve chvíli, kdy my jsme hlasovali v podstatě o těch eh, nejvyšších eh, stropech. To znamená, že my jsme rozhodovali o něčem, zatímco o několik stovek kilometrů dál od nás bylo přijímáno tak důležité rozhodnutí. Ano, mohlo by se to odložit. Ale je pravda, že v tuto chvíli se nacházíme ve zcela jiné době, než ta doba, kterou, eh, kterou jsme zažívali v roce 2007. V tuto chvíli už eh, máme daleko více eh, studií k dispozici. Protože tady v tuto chvíli hovoříme o mainstreamovém tématu, který je na titulních stránkách v tisku, včetně tedy titulní strany Guardianu dnes. Je to otázka, které se lidi vědomí, které, kterou si lidé uvědomují, jsou velmi dobře informováni a my nemůžeme v podstatě jednoduše dovolit to, aby automobiloví výrobci prostě jen tak si odešli a nebyli v podstatě přivedeni k zodpovědnosti. To znamená, že já v tuto chvíli mohu říci, že s těmito námitky mohu souhlasit. Tak ještě někdo se hlásí nebo bude hovořit v tuto chvíli zástupce komise? Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Dobrý večer, dámy a pánové. My jsme samozřejmě velmi eh, zřetelně a pozorně poslouchali tedy, co zde bylo řečeno. Samozřejmě, že všechny tyto připomínky zvážíme, budeme brát vážně. Nicméně dovolte mi, abych ještě jednou vysvětlila, jaké stanovisko zastává komise právě v souvislosti s tímto velmi specifickým nařízením. V první řadě musíme říci, že sdílíme náš společný cíl. Stejně jako Evropský parlament chceme, aby v tuto chvíli vznikl dobrý právní rámec, který zajistí eh, soulad se standardy. Chceme, aby fungovaly dobré testy emisí při skutečné jízdě. Chceme, aby opravdu eh, to fungovalo tak, jak chcete i vy, aby to fungovalo. Ale jak se k tomu cíli dobrat? Jak ho dosáhnout? My si myslíme, že to rozhodnutí technického výboru 28. října nás posouvá trošičku blíže k tomu cíli, který jsme si zadali, hlavně u oxidu dusíku. Samozřejmě, že tady hovoříme ještě o těch 50 a 20 procentech, ale ta, to, toto rozhodnutí hovoří o tom faktoru 2 a na to nesmíme zapomínat. Ano, vy máte pravdu, když říkáte, že ty automobily budou samozřejmě jezdit na silnicích stejně jako jezdí teď a budou muset splňovat pravidla Euro 6, ale je třeba si uvědomit, že ten stejný právní rámec, který stanovuje tyto emisní limity, tak také umožňuje určité druhy testů, lab laboratorních testů a to je součástí tohoto právního rámce. A to je také ten důvod, proč dnes, když hovoříme o tom, že chceme zajistit, aby byly splňovány limity Euro 5, Euro 6, tak v tuto chvíli se vlastně chceme posunout od těch laboratorních testů k těm testům emisí při skutečné jízdě. A to je přesně to, o co nám jde. Možná, že v tuto chvíli ještě, jak si jsme nenašli ten nejefektivnější způsob, ale snažíme se o to. To znamená, že to rozhodnutí, které přijal technický výbor před dvěma měsíci, se týká, nebo či stanovuje velmi, velmi přísné limity, které nepřesahují standardy Euro 5, Euro 6. Jsou doplňkem tohoto právního rámce, eh, který se týká emisních limitů to znamená, je to poprvé, kdy opravdu jaká, jakýkoliv region či stát v podstatě bude nastavovat eh, takovýto způsob testování emisí. Také není možné zapomínat eh, na to, že testování emisí při skutečné jízdě povede i automobilové výrobce k tomu, aby pokročili i na poli technického vývoje. To znamená, že oni vědí, že k tomu pokroku budou muset jaksi dojít co nejdříve. A to si myslím, že je zcela jasné, že ve chvíli, kdy my to budeme odkládat a odkládat, tak k těm změnám bude docházet daleko pomaleji. Samozřejmě, že jde o kompromisní návrh, to máte pravdu, ale rozhodnutí nepřijímá pouze komise, protože my jsme samozřejmě jednali se zástupci členských států, členské státy se vyjádřily, jejich připomínky byly také zohledněny a v tuto chvíli vám mohu říci, že i přesto, že se jedná o kompromisní návrh, tak i tak byl v podstatě vyhodnocen jako proveditelný a jako něco, co by mohlo být součástí opravdu toho finálního návrhu. Protože komise to samozřejmě eh, všechno prostudovala, eh, proanalyzovala i na základě jaksi interních eh, postupů a je to tedy návrh, který nás může posunout dopředu, může nás tedy přiblížit těm cílům, které jsme si eh, stanovili. My jsme pouze v té první počáteční eh, fázi, pouze jsme začali. Eh, zaznělo zde několik otázek. To znamená, proč jsme se rozhodli, že tady bude to přechodné období? Tak tady vycházíme z, toho, z těch jaksi statistických důvodů, z technických eh, záležitostí a jednoduše je třeba se uvědomit, že tady hovoříme o zcela nové technologii, která musí být ještě oskoušena. Jak říkám, my se chceme dostat samozřejmě co nejblíže jedničce u toho eh, faktoru konformitu. A to je také proč tady máme tu revizní doložku. A prosím vás, uvědomte si, tato doložka znamená, že ten druhý faktor konformity je přechodný. Žádný automobilový výrobce přijde s, technolo- s technologií, která bude pouze přechodná. Už v tuto chvíli automobiloví výrobci pracují na technologiích, které za velmi krátkou dobu je dostanou právě k tomu cíli faktoru konformity, který se co nejvíce blíží jedničce. To znamená, že oni už v tuto chvíli musí pracovat na technologiích, které zajistí, že za dva, tři roky budou dosahovat těch cílů, které, který budou muset eh, za, eh, dosahovat. To znamená, že se chtějí všichni přiblížit k tomu faktoru konformity 1. Chci také, aby eh, abyste věděli, že samozřejmě Komise nechce nikomu přebírat eh, pravomoci. My nicméně v rámci našich pravomocí jistě budeme moci eh, udělat vše eh, proto, aby vlastně tyto testy se staly realitou. Protože Tady ta otázka je, pokud nebudeme se držet tedy tohoto, tak jaká je další alternativa? Ano, první otázka, která se týká tohoto, je v podstatě, kdy budeme moci začít jednat. Samozřejmě, že každý text, každý návrh musí být projednán eh, s členskými státy. To znamená, my bychom se ve chvíli, kdybychom přicházeli s novým návrhem, tak bychom se museli zamýšlet nad tím, jak asi na ně budou eh, reagovat zástupci členských států. To znamená, ta otázka v tuto chvíli stojí eh, tak, s takovýmto návrhem. Budeme moci více tedy uspokojit většinu eh, těch zástupců členských států. Nebo další možností je samozřejmě eh, spolurozhodování. To znamená, že tady, ve chvíli, kdybychom se rozhodli pro tuto alternativu, tak nehovoříme o nějakém odkladu o nějaké dva, tři měsíce, hovoříme o odkladu dva až tři roky. To znamená, je třeba si uvědomit, co způsobí neschválení tohoto návrhu. A ještě poslední eh, bod, který jsem chtěla zmínit. Eh, toto je samozřejmě pouze jedna součást celého toho velkého legislativního balíčku. My se zabýváme tedy emisními eh, limity, my se zabýváme těmi testy emisí při skutečné jízdě a my taky v tuto chvíli je třeba si uvědomit, že se vzdáváme vlastně dvou velmi důležitých věcí. A jde hlavně tady o ty, o ty jak si testo, o toto testovací zařízení, protože to je přesně to, co bylo v jádru toho skandálu s eh, koncernem Volkswagen. A Eh, také jste zmiňovali tedy ten systém, který existuje v USA, to znamená, že by výrobci byli povinováni, jak si zveřejňovat své strategie týkající se snižování emisí. To znamená, že v tuto chvíli nehovoříme pouze o testech či eh, o limitech. Tady hovoříme o daleko, daleko jaksi širším eh, spektru nástrojů, o které bychom přišli, když by tento návrh nebyl byl schválen. A to je asi si myslím v tuto chvíli opravdu vše, co jsem chtěla říci a v tuto chvíli eh, tedy končím. Thank you very much and now... Děkuji vám. A teď po rozpravě můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je hlasování. Požádali jsme, eh, dostali jsme požadavek na jmenovité hlasování a potřebujeme 19 Eh, poslanců pro tento návrh. Kdo je pro tento návrh jmenovitého hlasování? Dobře, tak to je jasná většina. A to znamená, že teď můžeme hlasovat o námitce. Hlasujeme elektronicky, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Hlasovali všichni, končím hlasování. Dobře, schváleno. Další bod E, takže nemáme nic do e, bodu různé. Další zasedání našeho výboru se koná 21. a 22. prosince. Končím dnešní zasedání. Pipi je spakáto. Pipi je spakáto.